Také bych vám chtěl oznámit, že eh, návrh na eh, Union Act týkající se eh, DPA předložený panem Richardem Sulíkem je přípustný na základě článku 46.3 jednacího řádu. Je toto téma převedeno do výboru pro ekonomické a